předložili návrh na zrušení imunity pana Boleslava Pěchy. E, tato žádost stoupila právnímu výboru dle jednacího řádu. Ve středu spolu s předsedou e, rady podepíší deset právních aktů, e, které byly schváleny